Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych zahájit zasedání konference předsedů, které je dnes otevřené pro všechny poslance. Chtěl bych poděkat poděkovat také politické skupině EPP za to, že dala k dispozici dnes svůj sál. Myslím, že v tomto sále se jistě paní Merkel bude cítit velmi dobře. Chtěl bych přivítat paní spolkovou kancléřku Angela Merkelovou, která byla ochotná která byla ochotná dnes se zúčastnit výměny názorů s eh, účastníky konference předsedů. Chtěl bych navrhnout následující postup. Paní Merklová bude po krátké poznámce z mé strany eh, hovořit. Dále dostanou slovo zástupci jednotlivých politických skupin. Každá doba projevu bude omezená, to ještě oznámím. Chtěl bych poprosit, abyste tento čas vždy dodržel. Paní Merklová má následující schůzky ještě a odsud musí také odletět do Londýna. Paní Merklová, viděla jste že nejsme v plenárním zasedání a nesedíme podle jednotlivých politických skupin, nýbrž promíseně a na levé straně se nejvíce tleská, když jste přicházela. To bylo pro mě překvapující, ale možná, že je to také určité znamení pro váš projev. Paní Merklová se tedy obrátí na Evropský parlament v rámci této otevřené konference předsedu. Jsem velmi vděčen za tuto možnost. Již jsme stanovili tento termín před určitou dobou v plenárním zasedání. Dnes se nemůžeme setkat a proto jsme zde. Eh, mám ale takový dojem, že toto setkání má charakter plenárního zasedání. V tomto eh, měsíci máme také Eh, zvláštní zasedání rady. Připravujeme se na toto zasedání o středně dobém finančním plánování. A jistě znáte stanovisko Evropského parlamentu, jak obsahově, tak i eh, rozpočtově. A chtěl bych upozornit na to, že závěr eh, k zprávám Bergeho a Kalfina eh, odpovídá eh, představám politické skupiny EPP ke středně dobému financování a to s většinou 500 hlasů byly tyto zprávy také přijaty. To je většina, která naznačuje, že parlament stojí za svými závěry nejenom s určitou bojovnou většinou, ale také také širokou většinou. A proto bych chtěl upozornit na to, že každý, kdo chce úspěšnou Evropu, musí být ochoten také jít do kompromisu. Evropský parlament je k tomu ochoten. Máme určité výchozí pozice, které byly definovány pro naše další jednání a jsme eh, také ochotni dojít ke spravedlivým kompromisům. Eh, Říkám však také celá jasně, že někdo, kdo nám řekne, že existuje jenom jeho jeho stanovisko a e, určité veto, tak ten se nesmí divit, e, když i ze strany e, občanů bude vyjádřeno určité věto. Proto jsme ochotni jít do kompromisu, ale bojovat za ně také. Jsem eh, navíc eh, velmi potěšen, že jste dnes eh, mezi námi, také proto, abychom vedli určitou zásadní debatu o budoucím uspořádání evropské integrace a jsem velmi rád, že vám dávám nyní slovo. Prosím, paní spolková kancléřko. Prezident. Ano, děkuji, pane předsedo, milý Martine Šulci, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové pánové, Mám velkou radost z toho, že dnes smím před vámi hovořit, neboť toto je také první příležitost od doby německého předsednictví rady v roce 2007, že mohu před vámi hovořit. A také rád chci využít této příležitosti, abych vás seznámila se situací Unie. Ne chci hovořit pouze o střednědobém finančním rámci, ale i o dalších aspektech. Za dva dny, 9. listopadu, oslavíme otevření berlínské zdi již po 23. 9. listopad 1989 to byl skutečně šťastný okamžik německé, ale také celkové evropské historie. A tento den symbolizuje začátek období svobody, jednoty a demokracie demokracie v celém Německu a v celé Evropě. My, Němci, nezapomeneme nikdy na to, že šťastný vývoj naší země nelze oddělit od historie Evropské unie. My nikdy nezapomeneme na to, že to, za toto vděčíme také za odvážné úsilí o svobodu na straně našich východních sousedů. My Němci známe naši zodpovědnost za dobrou budoucnost Unie a v tomto duchu německá spolková vláda dělá politiku jak pro naši zemi, tak ale však také pro Evropu. Já dnes chci připomenout jeden základní motiv a sice také motor evropského sjednocení a sice svobodu, která umožňuje život v míře a v prosperitě. To je svoboda ve všech formách. Je to svoboda vyjadřování, tisku, víry, schromažďování. Všechnu tuto svobodu musíme obhajovat. Bez svobody neexistuje žádný právní stát. Bez svobody neexistuje rozmanitost ani tolerance. Svoboda je základ pro společnou a rozhodnou Evropu. A právě v této velké zkoušce, ve které Evropa dnes musí obstát, může nám také moc svobody pomoci, abychom vyvedli Evropu z krizi silnější. Neboť svoboda a moc svobody nám propůjčuje také odvahu ke změně. A to je přesně ona odvaha ke změně, kterou nyní musíme prokázat, tak abychom prosadili naši unii v rámci mezinárodní hospodářské soutěže v 21. století na svých cestách mimo Evropskou unii, například do Asie. Jsem se seznámila v minulých letech s mnoha dynamickými vz, vz, stoupajícími a ctižádostími zeměmi na nás se v této oblasti dívají s napětím, ale často také je mi pokládána skeptická otázka. Zdali evropský experiment obstojí v krizi. A tato otázka ukazuje, že aktuální těžká krize dominuje vnímání Evropské unie také z hlediska vnější perspektivy. A nyní záleží na nás, abychom změnili skeptický pohled na Evropu a abychom změnili tento pohled pohled eh, především také v globálním měřítku a sice tvrdou prací uvnitř. Není pouze velkou ctí, že Evropská unie v tomto roce získala Nobelovu cenu míru. Tato velice důležitá cena která byla Evropské unii propůjčena, je také mimořádně důležitým hodnotovým politickým signálem. A sice celému světu, ale také pro nás, Evropany a Evropanky. Martin Schulz převezme tuto cenu společně s prezidentem Evropské rady a Evropské komise v Oslu. A já také jsem ráda, že někteří kolegové, stejně jako já, jsme se rozhodli zúčastnit se tohoto ceremoniálu. A tím zdůrazňujeme Evropská unie, to jsme my všichni, nás 500 milionů evropských občanů. A my všichni víme, my Evropané, my jsme sjednoceni za účelem štěstí a úspěchu. Tato Nobelova cena nás také upozorňuje na to, že dnes nesmíme nikdy zapomínat na velké výzvy. A výbor pro Nobelovu cenu nás upozorňuje na to, abychom nezapomněli na to, co je v současné době nejdůležitější. A to nejsou eh, dluhy a také mzdové náklady a růst to nejdůležitější je poznání, že naše společná měna je více než jenom měna. Je to symbol pro zdařilou eh, mírovou a demokratické sjednocení Evropy. Je symbolem pro Evropu svobody, prosperity a pokroku. A nejedná se v současné době o nic menšího než o to, abychom zachovali štěstí evropského sjednocení pro naše děti. A proto nás Nobelova cena zavazuje k tomu, abychom vytvářeli společně lepší unii, Evropu stability a síly. Martin Schulz měl pravdu, když eh, jako nově zvolený předseda Evropského parlamentu řekl, a já bych ho chtěl eh, ocitovat, buď prohrajeme všichni, a nebo vyhrajeme všichni naše společný postoj může být jenom takový, že chceme a také společně všichni zvítězíme. To je každopádně mým cílem. Společně můžeme náš evropský model, který propojuje ekonomický úspěch a také sociální zodpovědnost obhájit. Ještě více my ho můžeme upevnit tak, aby byl silnější než kdykoliv v minulosti. My také si musíme však přitom vzpomínat na moc eh, svobody a také vzpomenout si na odvahu ke změnám. První úspěchy našich eh, snah jsou již viditelné ale nesmíme s tím, čeho jsme dosáhli, být spokojeni. Máme ještě před sebou hodně práce, a dů, abychom získali opět důvěru v Evropskou unii a proto nesmíme zůstat na půli cesty. A já vám chci dnes slíbit, Německo udělá vše proto, aby Evropská unie také v budoucnosti eh, mohla dodržet své sliby v oblasti prosperity a svobody.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 já tady jsem také proto, protože sázím na vaši podporu, protože stále narůstají síly, které jsou toho názoru, že bychom si mohli dát ruce v klín a že nemusíme obnojovat sociální a ekonomickou unii. A jsou toho názoru, že již jsme základní práci vykonali. My nesmíme složit ruce v klín. My musíme na všech úrovních Evropské unie se postarat o to, abychom rozvinuli silnou Evropu. Dynamiku ekonomika a prosperita EU je nutná a také musíme se prosazovat směrem na venek. Prezident Evropské komise José Manuel Barroso při svém projevu o situaci Unie 12. září řekl, a chtěla bych ho citovat, my musíme dokončit ekonomickou a měnovou unii a skutečně my musíme nalézt nyní správnou cestu, tak abychom sta- trvale stabilizovali hospodářskou a měnovou unii. Tím že odstraníme chyby při zakládání této unie. A zde musíme být ambiciózní a nesmíme také se bát změn smluvních základů hospodářské a měnové unie, pokud toto bude nutné. Tento prohlubovací proces Evropské unie je nepostradatelný. A zde já jako Evropský parlament a také Evropskou komisi považuji za své spojence. To chci zde říci. V současné aktuální krizové situaci nevidíme nic srovnatelného. Evropská unie je jedinečná konstrukce, ale musíme udělat to, čím je Evropa známá. My musíme být vynalézaví, musíme nalézat vlastní nová řešení. Všechny členské státy musí provádět reformy, strukturální přizpůsobení a také konsolidační opatření za účelem větší konkurenceschopnosti, tak abychom eh, se dokázali vypořádat s krizí. A já vím, že to také hodně očekává od jednotlivých občanů a já také vím, že občané a lidé těmito opatřeními trpí. Ale v této době vám také mohu dát dobrou zprávu. Reformy ukazují eh, nové úspěchy a opravdu to stálo za to. V Irsku, Portugalsku a Španělsku, ale i v Řecku poklesly zásadním způsobem zdové náklady a to je důležitý faktor pro konkurenceschopnost. A také deficity v oblasti výkonnostních bilancí klesají. A ale zde musíme také sázet na solidaritu Evropou a sice ze strany například trvalého mechanismu ESM. Obě dvě věci patří dohromady a jsou důležité. Trvalé a konsolidace a růst jsou vzájemně propojené. Obě dvě věci musíme sledovat. Já to chci zde ještě jednou říci, protože v současné době někdy dáváme tyto věci proti sobě, ale potřebujeme oboje. Chceme nový růst, potřebujeme a chceme větší zaměstnanost na základě dobrých rozpočtů, ale máme také zodpovědnost za budoucí generace. Nesmíme jim ubrat jejich manevrovací prostor. A růst vznik vzniká z podnikatelské činnosti. Růst nemůžeme politicky definovat. Vy musíme mít e, občany v Evropě, kteří budou podnikat. Podnikatelská činnost vzniká ze svobody a z nutné flexibility. A e, na tom musíme všichni v Evropě pracovat. A z tohoto důvodu předpokládá pakt Euro Plus taková opatření, kterými bude růst a zaměstnanost v členských státech posílena. A máme také fix fiskální smlouvu, která je na straně. Na jedné straně je třeba účelně využívat veřejné finance, ale protože finance nejsou všechno, pak musíme otvářet i na druhé straně opatření, abychom dále rozvíjeli jednotný trh. Zákonodárná opatření pak to musíme rychle realizovat. Tak uvolníme síly pro růst a to je rozhodující pro naši budoucnost. A rada je tímto zavázána a zajisté také parlament. Samozřejmě, že střednědobý finanční rámec je pro Evropskou unii, eh, který tedy také projednáme v radě za dva týdny předpokladem a impulzem pro nové, nový růst. Eh, každé euro, a to musí být eh, naším měřítkem, každé euro, které vydáme, musí přinést přidanou hodnotu v růstu. Eh, nestačí pouze vydávat peníze. Tyto peníze musí být inleně a dobře. Znamená to tedy, že naše politika musí být prověřována jak národně, tak i evropsky, abychom dokázali odstranit nedostatky. Kriticky je nutné také se podívat na chyby v architektuře eh, při eh, zakládání měnové eh, unie. Jsem přesvědčena o tom, že když uděláme obojí, tak dlouhodobě budeme úspěšní. Pouze tak můžeme také vytvořit Evropu silnou a stabilní. Na základě Maastrichtské smlouvy se v roce 92, tedy před 20 lety, vytvořila měnová a ekonomická unie. Tenkrát

Ti, kteří zakládali tuto unii, chtěli vytvořit eh, skutečnou ekonomickou unii, ale neměli dostatečnou eh, podporu. Vznikla měnová unie s plně sjednocenou peněžní politikou, ale ekonomická unie byla dost slabá. Důsledky eh, tohoto rozhodování se ukázaly skrytě, ale později pak otevřeně. A před nimi stojíme dnes. Musíme proti nim něm bojovat. Rozdíly v konkurenceschopnosti členských států eurozóny se zvětšily a nezmenšovaly. Podívejme se jenom na cenu práce. A Jean-Claude Trichet často poukazoval na tento problém, ale nenaslouchali jsme mu dostatečně. Kromě toho v některých členských státech bylo možné co eh, po celá léta eh, navyšovat dluhy bez toho, aby byly dodrženy eh, principy eh, paktu stability a růstu. A tak eh, také vidíme jasně problémy, které v původně eh, jsme neviděli a nechtěli vidět a ty vedly k vzniku dnešní krize. Eh, každý stát eh, však postupoval jinak. Šlo o zadlužení státu, bankovní krizi, zadlužení soukromého sektoru, ale také je hospodářská krize let 2008 a 2009 ještě tento vývoj zaostřila. Pokud by členské státy však dodržely limitní hodnoty a kdyby na základě reform zlepšovali svou konkurenceschopnost, pak by měnová a hospodářská unie nikdy se nemohla dostat do tak hluboké krize. Takto však právě ona z vlastních nedostatků a chyb při zakládání měnové unie se staly téměř osudovými. Právě proto je tak strašně důležité, abychom se poučili z této krize. Musíme také zajistit, aby se tato situace již neopakovala a Evropa z krize vyšla posílená. Znamená to tedy, že opominuté body, tedy opominuté při zakládání měnové unie, unie musíme analyzovat a e, tyto základy e, obnovit. Navíc musíme také zajistit spolehlivost na úrovni členských států, musíme dodržovat to, k čemu se zavážáme. E, jedním příkladem Eh, toho, že nedodržujeme určité zásady, je také to, že eh, každý stát eh, zásadu 3 HDP vydaných pro výzkum a vývoj není dodržována. Investujeme mnohem méně a vlastně nikdo nedodržel to, co jsme si stanovili. Proto vidím do budoucnosti čtyři prvky. Za prvé, obnovená hospodářská a měnová unie unie potřebuje mnohem více společné finanční politiky, eh, tržní politiky. Je vybudována na fungujících a robustních finančních trzích. Musíme lépe eh, definovat rámcové podmínky finančních trhů a harmonizovat také regulaci finančních trhů. Také musíme dbát toho, aby to bylo vhodné pro práci na finančních trzích. Také musíme vytvořit účinný evropský mechanismus dohledu evropských bank, tak aby eh, bylo možné postupovat bez chyb. Eh, poslední závěry Evropské rady zcela jasně ukázaly, že kvalita je důležitější než rychlost. To, na čem se dohodneme, musí také skutečně e, fungovat. Je nutné přitom vyřešit pečlivě velmi komplikované právní otázky. Za druhé, obnovená hospodářská a měnová unie potřebuje více fiskální politiky, společné fiskální politiky. E, Již jsme udělali veliký krok tím, že jsme uzavřeli fiskální smlouvu a jsem velmi ráda, že 11 států z 12 eh, tuto smlouvu ratifikovali. Naposled to byla Francie a Estonsko. Já si však dovedu představit, že bychom šli ještě dál. A sice, že bychom na evropské úrovni měli skutečná práva eh, zasahovat do národních eh, rozpočtů. Především tam, kde eh, zásady a limitní hodnoty nejsou dodržovány. Za třetí, eh, Unie potřebuje více společné hospodářské politiky. To vidíme dnes docela jasně. Neměli jsme dostatečně závaznou eh, hospodářsky politickou koordinaci. Neexistuje možnost v měnové unii se eh, soustředit na národní eh, jednání, které by mělo posilovat konkurenceschopnost, co by základ trvalého růstu. Chtěla bych je připomenout, že Jacques Delors ve své zprávě předložené roku 1989 o zřízení hospodářské a měnové unie zdůrazňoval význam obou pilířů. A cituji. Měnová unie bez dostatečné úrovně hospodářské politické konvergence nebude trvalý a bude společenství dokonce negativně ovlivňovat. Krize ukázala, jak rychle Eh, a správně to Jacques Delors analyzoval. Ukázala, eh, že eh, chyby v jednotlivých členských státech mohou skutečně roztřást stabilitu měnové unie. Právě proto se snažíme o hospodářsko-politickou koordinaci. Zde jsme na začátku. Co musíme udělat? Již v říjnu jsme v Evropské radě vedli první diskuzi a byli jsme si zajedno, že ty oblasti politiky, které jsou zásadně důležité pro fungování měnové unie eh, v budoucnosti, musí být eh, diskutovány a promýšleny eh, ještě přesněji než doposud. Silnější hospodářsko politická koordinace se ukáže jako nezbytná také tam, kde se jedná o národní suverénní otázky, jako je třeba politika eh, trhu zaměstnanosti a politika daňová. Samozřejmě, že musíme eh, postupovat opatrně zásada subsidiarity a národní demokratické zásady a postupy musí být respektovány. Potřebujeme tedy takové řešení, které dosáhne smysluplného určitého vyrovnání mezi novými právy eh, danými na evropské úrovni a eh, prostorem členských států a jejich parlamentů. Evropské instituce musí být posíleny proto, aby bylo možné účinně korigovat nedostatky a nedodržování pravidel. Musíme skutečně dojít ke skutečné výměně na evropské a národní úrovni. Já jsem pro odstupňovaný a diferencovaný postup eh, tak, aby eh, také souhlas vašich parlamentů byl eh, nezbytný a závazný také pro prosazování reform na evropské úrovni. Dovedu si představit konkrétnější eh, reformní opatření, eh, které by vedly ke zlepšení konkurenceschopnosti a také více a cíleně motivovaly nové finanční nástroje eh, eurozóny. Jde o nové myšlenky pro budoucnost, tak aby právní základ byl nosný a toto všechno budeme muset projednat a rozhodnout na eh, prosincové radě. Já jsem proto, aby zde byly konkrétní Eh, cesty a opatření, které bychom mohli také potom realizovat během následujících dvou let. Chtěla bych ještě jednou říci, že Evropský parlament je vždy naším partnerem. Nejde o určitý rozkol eh, v Evropské unii, ani nejde o to, aby se dělalo něco proti komisi nebo proti Evropskému parlamentu. Jde pouze o to, aby interakce, které jsou nezbytné, byly uspořádány tak, aby vedly k větší a lepší hospodářské kooperaci dle smyslu eh, Jacques Delora. Pouze tak můžeme znovu získat důvěru a věrohodnost. Eh, Evropská krize státního zadlužení je také eh, krizí důvěry. To cítíme, když hovoříme s investory mimo Evropy. A důvěru si musí člověk propracovat. Vy jste symbolem evropských občanů. Vy je v tomto parlamentu právě zastupujete a proto sázím na vaši podporu. Již jsem naznačila, eh, že existují určité obavy o rozdělení na Evropu 27 nebo 28 nebo 17. Eh, je nutné proti tomu postupovat. Prohlubování hospodářské a měnové unie je nezbytné celkově pro budoucnost Evropské unie a dále také eh, Evropská unie musí zůstat otevřená pro všechny ne eurostáty, které by se chtěly zúčastnit. Hospodářská a měnová unie byla založena s cílem aby se na ní zúčastnili všichni. Já se každopádně zasadím o to, aby eh, nevznikala Evropa dvou rychlost, nejbrž unie eh, společné síly. Jsem také přesvědčena o tom, že cílem Evropy stability a síly je to, že také evropské orgány na tom budou pracovat společně. Dámy a pánové, vím, že existují určité obavy před nacionalizací evropské politiky. Jsem však přesvědčená o tom, že když uděláme vše nyní dobře, když se poučíme z této krize, tak budeme žít v opaku eh, budeme prožívat evropanizaci národních myšlenek. Každý doma pochopí, že pouze s Evropou může sám přežít v globalizovaném světě. A když eh, pochopíme, že jsme společně silněji než každý jednotlivě v Evropě, pak budeme úspěšní. Národní parlamenty eh, a také vlády eh, budou eh, přebírat svou odpovědnost ve smyslu integrace. Prezident Evropské rady Herman van Rompuy vyzval Evropské parlamenty, k tomu, aby se rovněž označili za evropské instituce. A tuto myšlenku bychom mohli schrnout také tak. Evropa, to jsme my všichni společně. Evropa, to je naše vnitřní politika. Silnější dialog eh, s národními parlamenty, s poslanci Evropského parlamentu, to by posílili tato politika by posílila národní parlamenty i nadále a jsem přesvědčena o tom, že společně můžeme vytvořit Evropu stability a síly. Potřebujeme k tomu však větší demokratickou legitimaci a kontrolu. Eh, legitimace a kontrola vždy musí však probíhat na té úrovni, kde se také rozhoduje a kde se eh, také eh, tato rozhodnutí potom realizuje. Znamená to, že chceme-li určitou evropskou úrovni posílit, pak musíme posílit roli Evropského parlamentu rovněž. Pokud se záležitost týká národních záležitostí, pak musíme zase rozhodně posílit národní parlamenty a měli bychom otevřeně diskutovat o tom, jak na evropské úrovni můžeme rozhodovat eh, o evropské eh, zóně eh, a pak to musíme také ospravedlnit. Museli bychom tedy se podívat na to, zda se bude hlasování zúčastňovat pouze poslanci eh, Eurostátu. Eh, Evropský parlament je však základem veškerého demokratického rozhodování. Silnější demokratická legitimace a kontrola. Toto je zásada, kterou musíme vždy dodržovat při veškerých opatřeních. Je to jádro a srdce obnovené unie. To říkám jako šéfka vlády členského státu. Pouze na základě legitimace parlamentu bude možné dosáhnout demokratické legitimace pane předsedo, dámy a pánové, protože opět dnes hovořím v Evropském parlamentu, tak opět eh, si připomínám německé předsednictví v roce 2007. Tenkrát ku příležitosti 50. výročí podpisu římských smluv jsme ještě jednou eh, zakotvili naše základní přesvědčení v takzvaném berlínském prohlášení. Tehdejší předseda Evropského parlamentu toto tento dokument podepsal. Podpis tohoto dokumentu 25. března 2007 můžeme zpětně považovat za prolomení v průlom v těžkých jednáních, což vedlo posléze ke smlouvě z Lisabonu. Tenkrát se jednalo o prohloubení Evropské unie jako takové a dnes jde o to, abychom prohloubili hospodářskou měnovou unii, tak aby Evropská unie získala novou stabilitu a sílu. V prohlášení prohlášení z roku 2007 říká, naše historie nás varuje, že je třeba obhajovat a chránit štěstí pro budoucí generace a my musíme politickou eh, politickou Evropu stále obnovovat. A já jsem přesvědčena o tom, jestliže politickou formu hospodářské a měnové unie budeme aktuálně obnovovat, potom také dostojíme našemu zodpovědnosti. Často mi po, by je pokládána otázka, zdali evropský experiment obstojí v krizi. A já vám prozradím, co já na to odpovídám. Já jako fyzička se vyznám v experimentech a já proto říkám, že evropská jednota již op opustila stádium experimentu, jestliže bychom někdy vůbec některou eh, její fázi takto mohli označit. Již dávno se stala stabilním agregátem téma a dokonce, když musíme určité části a parametru modelu opět nastavit, pak přesto je tento model stabilní a silný. A já chci jako politička nyní říci, my budeme pokračovat v psaní úspěšných dějin evropského sjednocení a také Německo k tomu bude přispívat. Evropská unie bude úspěšná, protože síla svobody nám, Evropanům, Evropankám dává odvahu a fantazii. My víme, že společně a rozhodně budeme silnější. Společně a rozhodně můžeme obhajovat náš evropský společenský a hospodářský model po celém světě. Společně a rozhodně můžeme také e, se stát modelem pro jiné části světa to a ne méně by měl být náš společný požadavek. Já věřím v naši společnou evropskou budoucnost. Eh, společně za lepší budoucnost. United for the better, unis pour le meilleur. Děkuji vám. Good. Good. Děkuji vám, paní Merkelová, a nyní zahajuji rozpravu. A jako první dostane eh, kolega Josef Dol na sedm minut slovo. Six. Six. Six. Minut dostane předseda EPP. Chtěl jsem být velkorysý, ale dejme tomu, když chceš, máš jenom šest minut. Monsieur le Président du Parlement. Pane předsedo Evropského parlamentu Martine Šulci, paní kancléřko, vážená Angelo Markelová, vážení kolegové, je to velké potěšení, že vás můžeme přivítat zde, paní eh, kancléřko, a to v okamžiku velmi rozhodujícím pro Evropu. Už 60 let máme mír a prosperitu a nedávno udělená Nobelova cena EU to také zdůrazňuje. Vy jste to také řekla. Jsme ovšem na křižovatce Buď budeme schopni eh, vést Evropu dále k solidaritě, míru a konkurenceschopnosti, nebo se dostaneme do slepé uličky. Diskuse o víceletém finančním rámci právě symbolizuje tuto volbu, před kterou stojíme. Jménem EPP mohu říci, že nejde pouze o rozpočtovou otázku. Myslíme si, že je třeba jít ještě dále. Otázka zní, jak podpořit projekty, které zajistí naši prosperitu i naši budoucnost a především podpoří mladou generaci. Jsme přesvědčeni, že evropský rozpočet je eh, nezbytný pro překonání krize. Je tedy třeba investovat v Evropě. Já připomínám, že 94 eh, evropského eh, rozpočtu je věnováno investicím. Investicím, které se nejen vrací do členských států, ale které navíc díky pákovému efektu mobilizují ještě další finance. A to právě pouze evropský rozpočet může zajistit. Já musím říci, že nechápu eh, pozici rady. Ta na jedné straně nás podporuje ve strategii Evropa 2020 a na druhé straně od nás žádá více angažovanosti, ale přitom chce škrtat výdaje. Potřebujeme mít statečnost, a koherentnost. Potřebujeme mít takový rozpočet, který odpovídá našim ambicím, i když samozřejmě se přizpůsobí těžké době, kterou prožíváme. Potřebujeme investovat do výzkumu a rozvoje, ale také do inovací. To je velice důležité pro růst. E, sama jste to řekla, to je důležité pro zaměstnanost všude v Evropě. A musíme toto, tento argument dovést až do konce. Paní kancléřko, my jsme přesvědčeni, že je třeba vést diskusy bez tabu o vlastních zdrojích. Vlastní zdroje potřebujeme, abychom zajistili evropský rozpočet a abychom trvale udrželi přidanou hodnotu Evropy, abychom ulevili národním rozpočtům. Říkáte, že je potřeba nových fiskálních kapacit, aby se zlepšila konkurenceschopnost. A je to pravda. Někteří eh, v radě si myslí, že je možné snížit eh, evropský rozpočet a vytvořit jakýsi nový mini rozpočet. Tomu já nerozumím eh, když nejsme schopni financovat hlavní rozpočet, jak bychom mohli financovat ještě druhý rozpočet? má logika zemědělce opravdu nemůže pochopit takové uvažování. A kdyby to tak mělo být, já bych dokonce vyzval parlament, aby se obrátil na Evropský soudní dvůr, abychom to mohli lépe pochopit. Vážení kolegové, musíme posílit hospodářskou a měnovou unii. A na to máme odpověď. Musíme vytvořit legislativu, lepřičeno uplatňovat legislativu, která už existuje, six-pack. A ten musí být uplatňován, musí být ratifikován, musí být motorem našeho růstu, aby se mohl dokončit jednotný trh. Potřebujeme více sociální i fiskální harmonizace. Naproti tomu ale nepotřebujeme nové instituce a vy jste to řekla. Za to vám děkuji tento parlament, náš parlament, je parlamentem zóny euro. Nepotřebujeme jinou instituci pro eurozónu. Zde vedeme demokratické diskuse, transparentní, odpovědné, i s Evropskou centrální bankou. A není správné tvrdit, jak někteří říkají, že euro se týká pouze 17 zemí. Ve skutečnosti se týká všech 27 zemí. Ostatně, já si nemohu zabránit říci toto. Ti všichni, kdo mluví o parlamentu pro eurozónu, tak já říkám, eh, že to platí tedy i na soudce, ministry eh, eh, a další. Tam často se klade taková otázka. Pokud jde o politiku systematického ne ze strany Británie, to je také věc, kterou musíme konstatovat. Já konstatuji, že je tady aliance mezi britskými socialisty a konzervativci. Já si kladu otázku a ptám se i vás. Je opravdu třeba svolat příští radu, když jedna země a jedna konkrétní země chce a může všecko zablikovat? Tak to vyplývá ze smluv. Prosím, ušetřeme peníze za takové svolání rady, která eh, nepovede k ničemu. Poprvé, eh, Národní eh, parlament eh, zakázal vlastně jednání svému premiérovi a to opravdu není způsob, jakým je možné jednat. Evropa se vytvořila díky kompromisům, díky naší metodě, komunitární metodě a tím vznikl trh, jednotá měna. Především ale Evropa se opírá o hodnoty, o solidaritu a odpovědnost. Podaří se nám bude se nám dařit pouze, když budeme realizovat tyto evropské politiky. Eh, musíme vybřednout z těch eh, summitů, kde se pouze hovoří o úspěchu, který se urve pro národní stranu, jako kdyby národní úspěch byl eh, v opozici proti evropskému úspěchu. Paní kancléřko, já vám děkuji, vy máte tu odvahu to říci. Naše svrchovanost je dnes evropská. A už proto, že 27 národních suverenit Eh, nemohou vyřešit eh, každá sama a samostatně evropskou krizi. Chceme mít eh, spojené království evropského typu, Francii evropského typu, Německo evropského typu a především chceme všech 27 evropských zemí. Chceme jednotnou Evropu, Evropu integrovanou, Evropu politickou. To je zájem Evropy. A teď do Němčiny. A nyní ještě k vám, paní Merkelová. Vy jste zažila intenzivně na vlastní kůži evropskou a německou historii. Váš život nám všem ukazuje, jak je důležitá eh, svobodná a společná Evropa. My v EPP vám důvěřujeme, že dále budete aktivně spolu utvářet evropské sjednocení a jednotný duch Evropy. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolege e, Daule. Bylo také dobré, že jsem vám dal e, sedm minut. A nejvíce tady tleskal na začátku pan Kon Bendit, který se také hlásí a podporuje pana e, kolegu Daule, což je také novinka. A nyní pan kolega Svoboda. Paní spolková kancléřko, děkuji vám za to, že jste přišla mezi nás. Já si vás vážím, vaší osobnosti a také vaší angažovanosti za Evropu ale e, přesto vás nepřekvapuje, když já řeknu, že německá vláda dělá politiku, která není úplně aktuální. Vy dobře víte, paní Kacléřko, že německý hospodářský zázrak je založen na sociální soudržnosti v Německu. Ale vy vaší politikou a také za podpory trojky podporujete a požadujete něco, co by nikdy v Německu neprošlo a to je zničení sociálních sítí. Vy jste navštívila Řecko postě ale přece a tam jste řekla, já se musím dohodnout s trojkou, ale vy dobře víte, že trojka a to je několik států, které represují. Takže trojka sociální sítě ničí a paní kancelářko, vy jste také hovořila o svobodě. Co mají dělat miliony nezaměstnaných se svou svobodou v oblasti práce? Dnes byla zveřejněna nová statistika, která ukazuje, že nezaměstnanost v Evropě stoupá. To vás nemůže nechat klidnou. Nemůžete se tvářit tak, jako kdyby tyto miliony nezaměstnaných v Evropě neexistovaly a kde je již počet dále stoupá v důsledku škrtu. Vy jste řekla, že musíme ukončit ukončit měnovou unii a proč to děláte tak pomalu a proč vás musel k tomu tlačit François Hollande. Máte pravdu, musí se vyřešit určité problémy, ale vy dobře víte, když nebudeme mít bankovní unii, pak nebude fungovat bankovní unie, nebude také fungovat rekabilizace bank ve Španělsku. Máme nechat Španělsko a Irsko v krizi na holičkách, nemáme jim pomáhat, já se domnívám, jim pomáhat máme. Vy jste také hovořila o dluhové krizi. A k tomu bych také chtěl něco korigovat, protože dobře víte, že ve Španělsku to nebyly veřejné dluhy, které vedly ke krizi, ale to byla eh, soukromé eh, zadlužení, které vedlo ke státnímu zadlužení, kde to musel také eh, nahradit stát. A nyní máme takové obrovské rozdíly v úrocích, e, na které se nemůžeme dívat s lukama v klíně. Tady jsou obrovské rozdíly v úrocích, které znemožňují Řecku, Španělsku a Portugalsku uniknout z krize. Proč e, neuplatníte to, e, co navrhla také vaše rada, a to je fond na umořování. V této souvislosti se vůbec nejedná o rozložení dlohů. Jde o to, abychom společně vystupovali na kapitálových trzích. Jde o to, abychom společným vystupováním snížili úroky i pro ty země, které v podstatě jsou tlačeny na kolena těmito vysokými úroky, které nemůžeme akceptovat v současné výši. Vy jste také hovořila o Delorovi, ale Paní kancléřko, vy tady vykládáte jinou eh, evropskou historii než Delor. Eh, Delor hovořil o důležitosti historii pro soudržnost Evropy. Vy hovoříte o růstu a také hovoříte o investicích do růstu a vzdělávání. Vy však dobře víte, že tyto klesají a sice masivně protože se vnucuje e, země, e, zemím takové škrty, že země nemůžou vůbec investovat do vzdělávání a výzkumu a to nelze akceptovat. Paní kancléřko, vy také vy říkáte jinou historii než Delors a nebo váš předchůdce Helmut Kohl. Na to máte právo, ale musíme říci, že opravdu tady hovoříte o něčem jiném. Jestliže hovoříte hodně o Evropě budoucnosti, tak vás vyzývám, abyste řešila dnešní problémy, neboť miliony nezaměstnaných, stoupající nezaměstnanost, sociální situace i ve vaší vlastní zemi a také v Doha dalších zemích není nic, co nás může nechat chladnými. A proto to musíme ještě se také dostat k rozpočtu. Paní spolková kancléřko, vy jste stavíte rozuměji k rozpočtu než ve Velké Británii a v jiných zemích. Ale i tady se musíme vrátit k tomu, co jste, o čem jste hovořila, Horizon 2020 a také má se škrtat u výzkumu a ve vzdělávání. To je návrh kyperského předsednictví a doufám, že proti tomu budete. A vy přece eh, musíte říci, že nesmí se škrtat v rozpočtu pro růst, protože to je součást, důležitá součást rozpočtu. Paní kancelářko, vy jste fyzička, vy jste se o tom dnes také zmínila. Jako fyzička dělat experimenty, to chápu, ale když člověk vidí, že experimenty se nedaří, tak bychom se jich měli vzdát a měli bychom dělat něco jiného. Jestliže vidíme, jestliže extrémní škrty, nehovořím tady o, spo, o, spo, o úsporách, já tady hovořím o extrémních škrtech. Pak bychom měli eh, začít s něčím jiným. Měli bychom začít s politikou investic do nezaměstnanosti, protože my se musíme zbavit nezaměstnanosti, především extrémní nezaměstnanosti mladých lidí. To nesmíme v Evropě akceptovat. Děkuji vám. Nyní za politickou skupinu liberálů a pan Verhofstadt. Uh, Mrs. Merkel, Chancellor. Uh... Paní kancelářko Merkelová, především vám děkuji za vaše vystoupení. Vy jste neopakovala dnes odpoledne tuto věc, ale řekla se to před několika dny, že eh, krize může být překonána za pět let. Tak nějak jste to řekla na jednom zasedání. A já musím říct, že já jsem eh, od přírody optimista a musím vám říct, že mám své pochybnosti o eh, takovém prohlášení. Proč? Protože všechna opatření, která teď eh, prosazujeme, nemají efekt a nepouštějí se ve stejné době do stejných problémů. A to je podle mého názoru hlavní původ té krize. A podle mého názoru, eh, je to na politické úrovni. Samozřejmě, že je tady ekonomická dimenze. Vždycky jsou tady finanční důsledky, ale je to politická krize. A skutečný původ této krize je vlastně v tom, že tady neexistuje státní autorita za Evropou. Státní autorita za tou jednotnou měnou. Možná, že může existovat stát bez měny, ale myslím, že měna nemůže existovat bez státu. A já bych to dokázal několika čísly. Eh, v eurozóně máme 90% dluh v dnešní době a eh, máme průměrné úroky v Itálii, Španělsko. Evropa, Evropa eh, pro eurozónu je 5%, při 90% dluhu. A ve Spojených státech je Eh, dluh přes 100%, to je více než v eurozóně a přitom platí euro 2%. A eh, ve světě, další příklad, Japonsko mají 227% dluhu a dvakrát více než Itálie a platí 1,5% úrok. Nejnižší úrok na světě mají oni. Jak je to možné? Ti, kdo mají největší dluh, mají nejnižší úrok. Já myslím, že vysvětlení je velice jednoduché. Eh, existuje za těmito měnami skutečný stát. V Japonsku za japonským jenem skutečný stát, za americkým dolarem Eh, existuje skutečný rozpočet s 24% celého HDP a přiznejme si, za evropským eurem nic takového zatím není. Je tady rozpočet 1% a to je dokonce považováno eh, celou řadou vašich kolegů za něco příliš. Eh, paní Merkelová, můžete udělat jednu věc. Zopakujte s panem Cameronem, až budete hovořit tato čísla, až s ním budete dnes večer mluvit. Řekněte mu tato čísla. Podívejme se na dnešní realitu a neskrývejme si to nějakými polovičatými eh, mm, opatřeními, které, kterými neudržíme Evropu. Evropa nebude udržitelná, jestliže nevytvoříme skutečný evropský stát se všemi těmi stavebními prvky, které jsou zapotřebí, se všemi těmi přísadami, které američané už vytvořili před 200 lety. Co to přesně znamená? Znamená to skutečně evropskou vládu, skutečně evropskou demokracii, skutečně evropský rozpočet a e, skutečně evropský evropské finance, erár, a e, také skutečně evropský e, trh, který jedině vyřeší problém, o kterém hovořil tady pan Svoboda. A sice to, že tady jsou dnes příliš vysoké úroky pro mnoho zemí v EU. Eh, uděláme takový krok k federální Evropě, jestliže ne, budeme mít problémy. A konečně, pane předsedo, eh, poslední, poslední poznámka k ECP. Mám eh, k vám velkou úctu, k vám k kancléřce Německa, ale to, co jste řekla o panu Meršovi, to bylo pro nás nepřijatelné. Eh, názor parlamentu, dámy a pánové, je eh, velice jasný eh, ve vší úctě. Očekáváme, že Evropský parlament bude mít, bude k němu stejný přístup, k jakému jaký máte k mm, německému parlamentu, protože evropský, evropská demokracie je stejně legitimní jako německá demokracie. Das Wort hat jetzt Nyní má slovo za zelené paní Rebecca Harms. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že eh, dnes s, s námi chcete debatovat, paní spolková kancléřsko. Víme, že jste evropskou státnicí, která eh, Lisabonskou smlouvu učinila přijatelnou a proto je pro nás tak důležité s vámi hovořit o životu evropské demokracie. Dnes jsem vás pochopila tak, že vy chcete vyslat eh, poselství, že nikdo v Německu nemá plán rozdělit Evropský parlament. Návrhy z Německa jsem však já pochopila celá jinak a chtěla bych eh, ještě vysvětlit celá jasně, že si nedovodu představit to, že by v Evropském parlamentu v budoucnosti když se bude jednat o tvrdá rozhodování o měnové a hospodářské unii, eh, pak polští kolegové například eh, před hlasováním opustí místnost. Nedovodu si představit, že někdo, kdo zná evropské dějiny, eh, skutečně bude podporovat myšlenku, aby byl vytvořen Evropský parlament eurozóny. Nedovedu si představit, že vy byste tuto myšlenku eh, také podpořila a získávala příznivce tím, že by byl stanovován eh, rozpočet pro eurozónu. Ale možná, že to můžete projednat eh, s panem Cameronem. Když hovoříme o evropské historii, pak je jistě dobře, že jste připomněla svobodu a demokracii, ale tak, jak já znám východ a jihovýchod Evropy, tak vím, že příslip lepšího života a spravedlnosti bylo motorem pro veliký hnutí, která vznikla na východě našeho světadílu. Když se však podívám na výsledek krizové politiky, pak již nevidím to, že cíl spravedlnosti eh, je realizován přiměřeně. Je pro mě uh, příliš eh, obtížné akceptovat eh, to, že lidé v Evropě mají obavy. Eh, Řecko je přesným příkladem toho, kam vede jednostranná austerita. Nejsme proti spoření, to se říká, ale vždy jsme pochybovali o jednostranné jednostranné nutnosti provádět úspory eh, či eh, škrty. Výsledek eh, většiny summitů byly analyzovány tak, že se došlo k tomu, že to bude lepší, ale vždy se to zhoršilo. Je to začarovaný kruh. Evropská unie je spíše oddalována od sebe, rozdělována eh, na základě eh, těchto rozhodnutí. A také eh, poslední rozhodnutí MMF zhoršují problém začarovaného kruhu. Situace je zostřována. Po Řecku následuje eh, také eh, Portugalsko, Španělsko a další státy. Vy jako analytik a fyzik eh, jistě berete na vědomí tyto problémy. Jednostrané stanovování stěží těžiště je příliš obtížné. Měli bychom jít cestou jiných nástrojů, které potřebujeme pro stabilitu eura a pro sjednocení Evropy i nadále. Děkuji vám za pozornost. A nyní má slovo za ECR pan Kelenen. Uh, uh, vielen Dank, uh... Frau Bundeskanzlerin. Děkuji, paní spolková kancléřko. Tím však mé německé znalosti končí. Uh, Jakožto první Brit, který hovoří zde jako e- europoslanec, bych reagoval na to, že já doufám, že e, nebudete příliš eh, eh, překvapena tím, co tady zaznívá eh, na vaši adresu. Jistě můžeme obdivovat eh, německou hospodářskou eh, disciplínu, eh, jinak kdyby tato disciplína neexistovala, ach, bychom se tady sešli ve zcela jiné atmosféře. Já mám velkou úctu k německým daňovým poplatníkům, kteří musí vynakládat tak velké úsilí, aby udrželi jednotnou měnu. A myslím také, že, se, že mohu souhlasit eh, s vašimi kolegy EFD, jako pan eh, nové kolegové, eh, kteří tady hovoří o tom, jaké množství německých peněz bude použito v rozpočtu. A Eh, jistě říkají něco i odlišného svým stranám doma. Jakožto politik také budu velice sledovat tuto spolu odpovědnost eh, vlád za euro. Já souhlasím s eh, konzervativního hlediska, že tady určitě dává smysl toto prohlášení a že vy jako politička toto také pronášíte. A vidím, že zase socialistická hledisko tady naopak chce využívat eh, nebo investovat nebo používat velmi mnoho peněz. Také já bych jistě byl pro eh, opatření, eh, která by znamenala, že by eh, nebylo další a další půjčování peněz a další a další plítvání penězi v zemí, kterým je třeba pomáhat. Ve ulicích Aten vidíme, jak to vypadá, když suverenita je předána na nějakou vyšší evropskou úroveň. Každý si musí stanovit vlastní ekonomický osud. Vidíme, že tato situace se začíná rozvíjet také ve Španělsku. Já jsem a, ale optimista. Já myslím, že ta všechna opatření, o kterých jste hovořila pro oblast eurozóny, eh, ta bude, to bude trvat roky, než se to všechno uplatní. A ani Německo nemá tolik peněz, aby toto všechno mohla udělat. I otázka bankovní unie se není odložila na pozdější eh, dobu. Eh, země eh, jednají ve svém vlastním zájmu a to je pochopitelné, že země si chtějí udržet určitou část moci ve své, na své národní úrovni. Je tady určitá snaha tlačit k větší integraci, ale já nevím, kdo všechno sdílí takovéto názory v EU. Eh, když poslouchám ta různá hlediska, už vidím, jak bude vypadat cesta vpřed. A konečně bych chtěl říci, že Eh, Německo stále stojí před těmi zásadními volbami, před kterými stála před dvěma lety. Je tady eh, jakákoliv možná analogie, když hovoříme o zemích, které dnes eh, velice trpí tím, že je tady nadhodnocená měna, když si musí vydávat dluhopisy. To je jisté. Je tady otázka zavedení velice silné měny eh, podle vzoru zlaté marky, ale eh, nechřejeme si, aby euro zkrachovalo, protože eh, tady je krize, která je skutečně velkou výzvou pro Evropu. Je tady velká výzva před Evropou, otázka našeho sdílení, našeho podílu na světovém trhu, který neustále pomaličku klesá. E, je tady nedostatečný růst. Dosílit e, silného růstu znamená mít volný trh a provádět reformy. Já doufám, že vy v Německu se postavíte do čela této cesty a ukážete cestu ostatním. Děkuji, paní kancléřko. E A nyní pan kolega Farage za NFL. Dobré odpoledne, paní kancléřko Merklová. Tak vy pojedete ještě do Downing Street a budete jednat s panem Cameronem, ale včera eh, také jste utrpěli eh, porážku a také minulý týden většina našich poslanců žádala snížení rozpočtu pro, Ropo, eh, pro Evropu. A také naši poslanci a voliči se ptají, proč tolik Eh, milionů liber věnujeme do evropského rozpočtu. Ale Cameron je slabý pos a tady nejde o Camerona, ale jde tady především o britské místo v Evropě. My jsme nevstoupili do eurozóny a to znamená, že vždy, když se zúčastníte některého samitu v Bruselu, a tak tady premiér náš nemůže nic říkat. A jestliže uh, nic neříkáme, tak to vypadá, že my přesto koušeme. A tady jestliže vy se nyní slažíte vytvořit eh, euro Evropu, tak eh, Evropa je stále slabší a my vás nemůžeme na této cestě provázet. Ať se to týká eh, daně z finanční transakcí nebo bankovního dohledu, pak Cameron musí zaujímat pozice, kde může říkat jenom ne, protože naše veřejné mínění je prostě takové a dochází také ke stále většímu nepřátelství vůči e, členství Velké Británie v EU. Nebylo by lepší, abyste dnes večer v Downing Street řekla pane Cameronovi, podívejte, dnes to nefunguje, tak je opravdu je na čase, aby Spojené království opustilo EU. On totiž nemá odvahu, aby to řekl sám. Když to řeknete vy jemu, tak možná, že to bude mít váš určitý vliv. Já, co tady navrhuji, je, my bychom měli mít přátelský rozvod a budeme se v budoucnosti daleko lépe snášet. Děkuji a nyní za GUE NGL paní Cimer. já ani nevím, zda mi má být pana Camerona líto. Vážené kolegyně a kolegové, paní Cimer má slovo. Ani nevíme, zda mi pan Cameron má být eh, líto, myslím, že ani ne. Paní spolková kancléřko, vy jste dnes eh, citovala několikrát dějiné výroky, to je v pořádku. Dnes máme nejenom Obama Day, ale také 95. výročí Velké říjnové revoluce. Eh, můžeme si jistě na to vzpomenout na základě společných učebnicových osnov. Paní Cimr, promiňte okamžik, dámy a pánové, Nevěděl jsem, že říjnová revoluce vyvolá tak eh, veliký eh, entuziasmus. Já jsem jmenovala Vřesr také proto, že vy i já známe eh, ony změny roku 89. Výsledkem byl systém, který sociální svobody a osobnostní svobody nespojuje. Eh, proto říkám, na základě politiky současnosti eh, zaměřené na Řecko a jiné eh, státy, eh, politika úspor a škrt, kdy lidé jsou donuceni žít v nuznosti, kdy malé a střední podniky ztroskotají, to je politika, která nebude úspěšná. Austerity kills. To říkají poslanci mé politické skupiny také na plenárním zasedání. Chtěl bych upozornit na Evropský výbor eh, sociálních práv, a to je orgán Rady Evropy, eh, který zjistil, že eh, dvě opatření memoranda Řecka je narušuje eh, Evropskou chartu sociálních práv. Je to požadavek eh, snížení eh, minimální mzdy pro dlouhodobě zaměstnané na dvě třetiny a také neplatnost ochrany před propuštěním pro starší osoby. Vy však navrhujete navyšování věku odchodu do důchodu a další opatření zemí. Já vás vyzývám, abyste tuto politiku ukončila. E, to nemá nic společného s úspěchem v budoucnosti. Toto e, nám nemůžete prezentovat jako důkaz toho, že opatření jsou e, úspěšná. Nejenom konkurenceschopnost členských států by měla stát v předí, když přitom lidé přicházejí o živopití, tak toto není možné a od Odpovědnost za to nesete vy. Ještě nedávno, a to bych chtěla zdůraznit, ještě nedávno existuje tak, existovala solidarita eh, na základě politiky soudržnosti. A zásada této politiky je zneužívána také v souvislosti s dlouhodobým finančním rámcem. My tedy žádáme, aby pro politiku soudržnosti bylo investováno více peněz, protože úkoly, které musí být vyřešeny, eh, potřebují více peněz peněz. Prosím, přestaňte eh, říkat, že eh, rozpočet eh, musí být založen na odvodu 1,0 z HDP. My potřebujeme větší sílu. Prosím, myslete na mé výzvy. Chtěla bych také vědět, zda v Radě existuje nějaký členský stát, který si stoupne a prohlásí, že úspory navržené neřešené dlouhodobou politikou e, jsou ostudné pro evropskou politiku, e, když hovoříme o rozvojové politici. Vždyť to, co se děje mimo Evropskou unii, je katastrofální. E, zkracují se také objemy eh, prostředků pro potravinovou pomoc a další. Eh, to je nepřijatelné. Děkuji, paní Cimr. A nyní za nezařazené paní Suza Wagner. Frau Merkel, Frau Bundeskan... Paní Merklová, paní spolková kancléřko, chtěl bych vám poděkovat za vaši návštěvu. Vy byste neměla zapomenout na to, že tato budova, kde se nalézáme, je domov evropské demokracie. A nyní se vás ptám. Spolkový ústavní soud prohlásil blokovací doložku za neplatnou, protože porušuje rovnocenost evropských eh, stran. Mě by tedy zajímalo, co má v plánu spolková vláda. Děkuji vám a prosím, paní Merklová, máte slovo. Ano, děkuji. Nyní jsem se ptala, kolik mám času k dispozici a chtěla chci reagovat na pana Josefa Daula. Myslím si, že máme hodně společného, ale vy jste se ptal na rozpočet eurozóny, který sehrává u mnoha lidí svou roli. Já bych si přála, já si přeji, aby všechny členské státy eurozóny se staly a byly také členy europrostoru. Tak to bylo také myšleno. Bylo tenkrát řečeno, že 10-20 eh, let eh, nebudou všichni členy eurozóny, tak bychom bývali postupovali jinak, ale nyní to takto dopadlo, my to musíme akceptovat. Ale my také se nemůžeme dosáhnout stejné závaznosti pro všechny členské státy, protože některé členské státy mají jiné eh, pozici. Ale ty státy, které mají euro, tak musí mít stejné závazky. A jestli je, jinak by se evropská měna rozpadla. A právě, aby se nerozpadla, tak my na jedné straně tyto závazky závaznost potřebujeme, ale na druhé straně vidím, že některé země nevyřeší všechny své problémy ekonomického rázu. Například, jestliže chceme vyřešit nezaměstnanost mladých lidí, pak potřebujeme mít dobře vzdělané lidi. Proto je třeba vybudovat vzdělávací systém ve Španělsku a v Portugalsku, ale zde se říká, že v následujících letech se to nepodaří. Ale já nemohu proto dát před Španělsko a Portugalsko závazný cíl, aniž bych se ptala, čím to budete financovat. Já nemám naději, že bude všech 27 členských států souhlasit s tím, že se pustíme těch, do těchto úkolů úkolů. Eh, Celá Evropa potřebuje eh, profesní, odborný ne školství, ale nezvládneme to všichni, ale my se proto musíme snažit o soudržnost eura. To je důležité pro nás, pro všechny. A tady já považuji eh, Eh, jednotu za nutnou. A jestliže to jednou zafunguje tak, že budou téměř všichni členy eurozóny, pak můžeme také více propodit kohezní fondy, eh, sfúzovat určité fondy a můžeme být více propojeni. Ale euro nemá čas, neboť mezinárodní trhy nám nedávají ani měsíce, natož roky na vyjednání těchto, měsíc, těchto návrhů. A za druhé k panu Svobodovi. Já jsem si to všechno vyslechla a také si myslím, že se shodneme že 50% nezaměstnanost mladých lidí v některých členských státech není pouze katastrofou, ale opravdu toto je věc nedůstojná pro Evropu a proto musíme se ze všech sil snažit toto napravit. Já, když jsem přišla do funkce, tak v Německu bylo 5 milionů nezaměstnaných. A proč jsem se také dostala k funkci? To souviselo také s tím, že rudo-zelená vláda dělala určité reformy,

a také to souviselo s tím, že opozice tuto vládu podpořila. Byly sníženy určité sociální úrovně, také se debetovalo u důstojnosti. My jsme také prosadili důchodové reformy, které prodloužily e, odchod do důhodu a nikdo nás nechválil. Museli jsme pět let čekat a potom se dostavili dopady. My máme méně než 3 miliony nezaměstnaných, máme také dost za docela dobrou rozpočtovou situaci a důvod je ten, půjdete dnes po Evropě a řeknete, že budeme dělat pouze slep politiku škrtů. A jestliže se budeme tvářit tak, že nepotřebujeme strukturální reformy, po tom opravdu tady to takto nejde e, a tady opravdu o tom hovořím vysoce vášněvě. Řecko Eh, se dostalo do potíží, když eh, rozpočet deficit byl 15% a mezinárodní investoři se rozhodli, že již nebudou půjčovat za rozumné eh, úroky Řecku peníze. A to byla výchozí situace. A jestliže diskuse běží tak, že se řekne Řekům, ano, s vámi je to špatné, ale my musíme říci, není správné, že vždy začnete stávkovat, když se má konat jistá privatizace. Není není v pořádku, aby existoval železniční systém, který není financován z jízdného tak, aby vůbec mohli být placeni zaměstnanci. Není v pořádku, jestliže ministerstva nespolupracují. Není v pořádku, jestliže existuje daňový systém, ale daně se neplatí. Ale jestliže nebudeme v Evropě schopni si toto v přátelské atmosféře vyložit a tvářit se, že nám to všechno říkají mimozemštěni, pak v Evropě úspěšní nebudeme. V nás je 9% světového obyvatelstva. Vytváříme 25% globálního HDP a máme 50% sociálních výdajů na světě. Jestliže si myslíme, že toto zvládneme bez strukturálních reform, jestliže si myslíme, že máme tedy neprostupné trhy práce, pak se nemůžeme divit, že mladí lidé nemají práci. A proto já budu bojovat za lidi a já mám zkušenost z Německa, že to bylo správné. A sociální partnerství nám v této oblasti v této době také pomohlo. Ale jestliže to muselo být a naše od, naše odbory až do dneška mají výhrady ke zvýšení odchodu do důchodu, potom politika má povinnost takováto rozhodnutí dělat. A proto já vás srdečně žádám, tam, kde se musí Evropa změnit, tam, kde jsme odpočívali, kde se nedíváme na to, co se odehrává v jiných částech světa. 90% Eh, hospodářského růstu je mimo Evropu. Jestliže zavíráme před tím oči, potom nezabezpečíme prosperitu do budoucnosti. Pane Vrhovštate, samozřejmě tady chybí státní autorita, to je bez pochyby, ale my nyní jsme již také stroskotali na ústavní e, smlouvě. Tady jsme prohráli ve Francii, v Nizozemsku a také v jiných místech. My musíme získat e, oby, e, podporu obyvatelstva celé Evropy a pak se musíme ubírat touto cestou. Nemůžeme vylít dítě s vaničkou a nemůžeme říci, že když nezvládneme čtyři věci, tak uděláme jednu věc a to jsou evropské dluhopisy. A co by z toho bylo? bylo, protože pravda je následující. Co se z toho stalo, že Eh, zavedením eh, eura byly všude stejné úroky a tím se zhoršila konkurenceschopnost určitých zemí a proto musíme dbát na to, abychom naše finance využívali na posílení naší síly. A já jsem proto, aby v budoucnosti někdy byla eh, komise něco jako evropskou vládou, aby rada byla druhou komorou a já jsem také proto, aby Evropský parlament fungoval jako evropská instituce, ale jinak to nepůjde, ale dnes nejdříve musíme zachránit euro, musíme vybudovat fundamenty a musíme také získat podporu občanů. A nyní bych také jsem se vyjádřila k paní Harms. Vy dobře víte z domova, musíme říci upřímně, nedělá se pouze jednostranná uh, politika škrtů. Uh, země, které mají program také od trojky, mají daleko větší potíže s reformami než se, s úsporami. A tam se dělají větší úspory, ale bylo by lepší dělat reformy trhu práce. A tato ochota ke změně to tak musíme postupovat. A nyní ještě k Velké Británii. Já chci silnou Velkou Británii v Evropské unii. A to říkám zcela jednoznačně. Já jsem z Německa. Spojené království bylo, eh, nás také pomohlo osvobodit od národního socialismu. V současné době jsou ještě britští vojáci v Německu. Já si nedovedu představit, že Velká Británie by nebyla v Evropě, ale je také dobré přece, že Velká Británie v Evropě je. Já si myslím, že by nebylo dobré pro Británii, aby byla izolovaná. Proto já budu se snažit o to, aby Velká Británie byla naším dobrým partnerem, proto dnes pojedu do eh, Londýna a proto žádám občany této nádherného ostrova. Oni vědí, že mají krásný ostrov, ale když budou sami, tak to nebude nic krásného. Náš je 500 milionů lidí a podívejte, my všichni bojujeme za velké hodnoty a tomu není tak všude na světě.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 paní Cimr bych chtěla říci jenom tolik. Řekla jste tak hezky, že Wind of Change nás přivedl k tomu v roce 89, abychom prosadili svobody a že se přitom v socialismu nevidělo eh, to, že i osoby eh, a svobody sociální a osobnosti patří dohromady. To je pravda. Ale v socialismu jsme také neviděli další věci a sice nemůžeme dělat politiku v protikladu k ekonomickým určitým zásadám. Byl to systém ekonomicky nesmyslný a také blokoval kreativitu jednotlivců. Když hovoříme dnes o sociálním postupu, pak nemůžeme být zavázáni pouze k rozdělování, ale je nutné také vydělávat peníze. Někdo musí být podnikatel, někdo musí vydělávat a platit daně. A to jsou lidé, kteří se v Evropě musí zase usídlit. Malé, velké podniky musí pracovat a dopracovat se peněz, tady je potom možné zase přerozdělat, ale tady eh, byste nám měla pomáhat. To je všechno. Aha, pětiprocentní eh, limit. Ano, my jsme v Německu zavázáni nekritizovat rozsudky uh, ústavního soudu. Musíme je akceptovat a žít s těmito rozsudky. Nevíme ani přesně, co z toho ještě vyvodíme. Eh, to udělá spolkový sněm velkou měrou. Eh, já se pokusím ale eh, možná o 3%, ale nebylo by správné asi jít rovnou do tohoto neúspěchu. Spolková kancléřka nesmí kritizovat rozsudky ústavního soudu. Eh, předseda Evropského parlamentu ano. A proto říkám, toto je rozsudek nesprávný a nereflektuje správnou roli Evropského parlamentu. Tak eh, a teď navrhuji, že budeme postupovat jinak. Pan Sosa Wagner, dvě minuty. Paní spolková kancelářko, vy jste mi již odpověděla obšírně a děkuji vám za to velmi hezky. Vy jste uspořil hodně času. Pan Faráš? Are the EU or not, Chancellor? Um, It's a very different European... Eh, to je velice odlišná ehm, Evropská unie, že? 17 eh, zemí eurozóny a eh, tady návrh, který předkládáte, kterému pan Cameron musí říci ne. Tak tedy Opravdu je to trošku jako stát popelka, protože se tady dělají velké, eh, eh, velká rozhodnutí na jedné straně a eh, dokonce i členové Spojeného království, tedy v tomto parlamentu, prostě by nemohli o tomto hlasovat jenom proto, že je to odlišná situace. Já tedy musím říci, že tady je zcela logická situace. A e, prostě člověk musí být v něčem úplně nebo musí být úplně mimo a ne jen částečně. Já myslím, že pan Cameron by v tomto s vámi souhlasil, ale e, e, v konec konců si myslím, že tady se hledá úplně jiné řešení. Děkuji, paní Cimr. Ano, jen stručně k těm třem bodům. Hospodářství, hospodářská politika jako základ toho, co se má eh, vypracovat a pak přerozdělovat. S tím souhlasím, ale za podmínek škrtů v následujících 15 či 20 letech nebude možné v daných zemích vybudovat ekonomicky udržitelné základy. Jak je možné za této politiky austerity prosazovat udržitelnou ekonomickou politiku vůbec. Za druhé, vy jste hovořila také o tom, že Evropský parlament je pro vás důležitým partnerem při potírání krize. Proč tedy fiskální smlouva vznikla tak, jak vznikla? Už nyní je jasné, že tato smlouva ve dvou bodech nedodržuje evropské právo, jak hmotné, tak nehmotné na evropské úrovni se nerozhodovalo o určitých bodech a provádění komisí je nedostatečné. Evropský parlament byl eh, držen stranou. Od prvního první může tato smlouva začít platit, ale Evropská komise ji nemůže eh, provádět. Jak chcete tento rozpor vyřešit, pan Kellenen? Paní kancléřko, já vám velice děkuji za to, že jste dnes eh, přišla mezi nás. Byla to velice zajímavá diskuse a určitě tady máme celou řadu politických aspektů, ale ne příliš mnoho eh, ekonomické reality. Eh, paní Cimr se domnívá, že říjnová revoluce a smrt těch milionů lidí, že to je věc, která by se měla oslavit. No, asi se na to musíme u některých lidí na levici zvyknout. A vy uvidíte pána premiéra eh, naší země, paní kancléřko. A eh, je tady eh, řada partnerů, kteří žádají, aby EU e respektovala určité principy v této oblasti. Já myslím, že je škoda, že se tady vlastně podporuje jiná pozice. 146 milionů eh, bylo vlastně vynaloženo na postavení takového zbytečného muzea tady eh, v eh, Bruselu. Co všechno jiného se s tím mohlo podniknout? Otázka zní, že celá řada rodin, celá řada podniků tady v Evropě musí šetřit. A to tež by měla dělat i Evropa. Nepotřebujeme větší rozpočet, potřebujeme lepší vynakládání peněz v současném rozpočtu. A e, proto potřebujeme rozhodně rozpočtovou zdrženlivost e, v EU. Dokonce i e, ve straně pana Svobody britská Labour Party je tohoto názoru. Je tedy nutné, aby Eh, jsme postupovali jinak, než že se každý rok bude rozpočet EU zvyšovat a zvyšovat a zvyšovat. A to v době, kdy aplikujeme um, úsporná opatření a škrty, kdy je to naprosto neudržitelné takovýmto způsobem uh, uh, postupovat. Já věřím, že se tyto názory prosadí. Děkuji. Pani Harms má slovo. Já bych ráda poznamenala, že se pojené královstvím nepociťuji jako silnou zemi, spíš spíše zemi, která potřebuje silné vnitřní reformy. Eh, prosím, pozdravujte pana Camerona a také pana Middlebenda. Já se nedomnívám, že oni nebudou schopni na základě protievropského postoje eh, tuto zemi ozdravit. Za druhé, já zítra budu cestovat do Řecka, proto jsem se zabývala aktuální situací v Řecku a domnívám se, že bychom měli konečně konečně přiznat to, že vaše pokusy o reformy eh, jsou u konce eh, příjmy byly sníženy eh, a to tak silně, že jsme si to v systému Harz v Německu nedokázali vůbec se představit. Tyto škrty probíhají za doby nejhorší světové krize a povede to k eh, katastrofě. To je nutné také přiznat. Když řekové eh, nemohou být udrženi za slušných podmínek, pak nebudeme moci udržet ani ostatní krizové země. Je skutečně ostudné, že Německo a některé další bohaté země dělají experiment eh, na udržitelnost Evropské unie, experiment, který bude korigován, až když krize dojde také k ním domů. To se již trošku ukazuje. To není v pořádku. Eh, Kurs, který naznačuje, že reformy v členských státech mají být nejdříve provedeny, a teprve potom to uděláme my eh, na základě společné ekonomické politiky, na základě společného rozhodování. Eh, to tuto Evropskou unii spíš roztrhá. Já se domnívám, že je nutné upřímně analyzovat situaci a říci, že kurz, který zde zastupujete, není udržitelný, kdyby po panu Triše pan Draghi nerozhodl rozhodl eh, veškeré neštěstí politiky překonat a zachránit ji eh, politikou skupování. Takže nejdříve upřímná analýza a potom ukončení kurzu blokovat eh, úspory ze strany zemí, které dotují rozpočet. Děkuji, paní Harms. Pan Ferhofstadt. Yes, I, I, I don't think that... Ano, já nemyslím, že nesouhlasíme v dlouhodobém výhledu. Problém je eh, načasování eh, těch různých kroků. Vy říkáte, ano, já souhlasím s Evropskou vládou, souhlasím s Evropským ministerstvem financí, souhlasím s tímto. Ano, eh, náš názor v parlamentu je, že to potřebujeme nyní, že neřešíme problém Eh, kolem krize eura. Jestliže nevy, nevyřeším ho, když nevytvoříme tyto věci. A uvedu vám příklad eh, eh, úroku. Co se teď děje? Teď se děje to, že polovina škrtů na šetření, já nejsem proti šetření, Eh, myslím si, že na jihu Evropy je to nutné a to i dlouhodobě, ale polovina celého toho efektu škrtu a šetření, eh, polovina toho výnosu z toho šetření je eh, použita pro to, aby se platily vyšší a vyšší úrokové míry. A děje se to, že vlastně peníze německých daňových poplatníků teď jsou používány pro to, aby se platily větší úrokové míry věřitelům mimo Evropu. To je dnešní prava, pravda. A jaká je situace se, jak to vyřešit. Jistě, že nepřijde z Belgie, přichází od jinut. A máme tady prostě mm, poradce, kteří přece říkají, mutualizujte, tedy dejte dohromady eh, ty mm, dluhy a udělejte to tak, aby všechny země se podílely a aby všechny země byly nuceny snižovat veřejný dluh. To je nutné, my to víme. A samozřejmě také se říká, že eh, je potřeba nižší mír, úrokové míry pro země, jako je Itálie, Španělsko, jinak se z toho nedostaneme. To je má otázka na vás. Proč to neudělat? Proč to neuděláme? Protože takto bychom inteligentně mohli vyřešit krizi a to i v kratším horizontu. Já vám mohu říci, že parlament se k tomu vyjádřil. Jednáme s radou o takzvaném dvojbalíčku, tupeku a pak je tady také šesti balíček. A parlament eh, eh, říká, že nebude-li tady eh, fond na umořování, nebo jde k dohodě. Děkuji. Ta svoboda, Pan Svoboda, prosím. Paní kancléřko, vy jste fyzička a já bych na vás chtěl apelovat i když můžeme posuzovat reformy Hartz různým způsobem, ale nemůžete tyto reformy e, srovnávat s tím, co se dnes požaduje ve Španělsku a v Portugalsku. To opravdu není to tež. A za druhé, já vám dám plně za pravdu všechno to, co jste uvedla. Tady souhlasím se strukturálními reformami, ale dělá se něco jiného, něco jiného se požaduje, tlačí se na něco jiného proč uplynuly u Řecka třeba dva roky, pokud se týče úniku daní, to je ten známý seznam Lagarde, protože já se domnívám, že z pronevěra a také únik daní nemůžeme akceptovat. A potom ještě poslední bod, na čem se shodneme. To, co jste řekla o Spojeném království. Já si také myslím, že Velká Británie patří do Evropy a má zůstat v Evropě. Možná, že byste měl chtěla říci panu Cameronovi a e, říci, že by měl navštívit City of London. Oni nechtějí opustit Evropu, to chce Farage a další populisty. A také obyvatelé nyní sice nadávají na Evropu, ale já se nedomnívám, že je v zájmu eh, Angličanů opustit Evropu, protože oni tím budou trpět. Ne političtí funkcionáři jako Farage a tak dále. A potom poslední bod k rozpočtu růstu. Potřebujeme rozumný rozpočet pro růst a pro další věci. A i tady můžete o tom hovořit s panem Cameronem, neboť Britové stále bojovali za rozšíření. To bylo dobré. A nyní Britové Polákům a dalším říkají, nyní e, jste vevnitř a už nepotřebujete od nás peníze a to je nespravedlivé. Když jste pro rozšíření, já jsem také byl pro rozšíření, pak musíme e, zemím, které peníze potřebují, musíme tyto peníze dát k dispozici a proto musíme bojovat za spravedlivý rozprčet tohoto parlamentu a můžete panu Cameronovi také říci, jestliže bude vetovat rozpočet, pak my budeme bojovat za to, aby vznik vznikl rozpočet, který bude orientovaný na růst. My dokážeme být silní v Evropském parlamentu a zde také v této záležitosti silní budeme a doufáme ve vaši podporu, paní kancléřko. Děkuji vám. Doul. Já bych eh, tady podpořil eh, rozvod v přátelský, jak říká pan Faráš, ale eh, dovolte, abych tady hovořil, že je tady o tom, že je tady 26 dalších členských zemí. A tuto kartu musíme uh, zdůraznit. No, kdybyste, kdybyste chtěli tedy hovořit o tom rozvodu po napřátelském, no tak kdo se bude starat o ty děti, které z tohoto manželství tady zbývají? Uh, Eh, paní eh, kancléřko, máte pravdu, je třeba působit v oblasti evropského rozpočtu, ale eh, nezakážeme zemím, které chtějí vstoupit do euru, ještě tam nejsou, ale chtějí tam vstoupit, těm nemůžeme bránit, aby pracovali na této solidaritě. Já tady naprosto s vámi souhlasím v této věci, ale k solidaritě mám ještě další návrh. Ten britský šek, ten britský rabat, jak řekl náš přítel Svoboda, to by mělo sloužit k solidaritě. Už by se to nemělo posílat zpět, budeme-li mít skutečně seriózní rozpočet. A já myslím, že seriózní rozpočet jsme měli vždycky 96% peněz jde na investice, pouze 3% jsou, u toho jsou nesrovnalosti. Tam je třeba vysvětlit, jak se to použilo. Ale myslím, že rozhodnutí, které tady, pane Kalana, nebyly učiněny, ty byly učiněny většinou, vyhlasovalo se většinou parlamentu o tom, jak bude použit rozpočet, čili my neseme tuto odpovědnost. Paní Merkelová. Já eh, se zeptám ještě na jednu věc. Politika eh, eh, výzkumu a vývoje, všichni o tom hovoříme. Kde je pro pána ta evropská politika, kde je evropský výzkum a vývoj, který chceme podporovat? To je třeba velice rychle vytvořit, tuto politiku je třeba velice rychle vytvořit a vy nám musíte pomoci a to pomůže dále růstu a zaměstnanosti. Prosím, v radě pomožte, abychom v této věci velice rychle pokročili. Eh, tady se hovoří o pěti letech na vybřednutí z krize, ale já myslím, že se z ní můžeme dostat mnohem rychleji, když budeme řešit to, co je třeba řešit. Děkuji vám, pane Doule. A prosím, paní Merklová, máte slovo. A Nyní bych chtěla reagovat na několik aspektů. Paní Cimer, pokud se týče právního základu fiskální smlouvy, my bychom eh, to chtěli, děl, my jsme to chtěli dělat v rámci evropských smluv, ale jedna evropská země to nechtěla. Ona chtěla také udělat další změny, například u finančního nařízení a podobně a právě proto eh, máme mezi vládní dohodu, ale také jasně jsme řekli, že v rámci pěti let toto chceme zaintegrovat do evropských smluv. To znamená, že nechceme budovat nový pilíř. A právní služba rady nám řekla, že využívání orgánů lze možné, je možné. My jsme to eh, právně pojistili a ten, kdo to myslí s Evropou dobře, by nám mě měl v této cestě bránit. A já si myslím, že bychom to měli rychle transformovat do evropských smluv. Paní Harms, já vím, že od lidí v Řecku se požaduje hodně nechci chodit okolo horké kaše. Ti boháči v Řecku už jsou dávno za vodou a musí nést břemeno ti, kteří opravdu na tom nejsou zrovna dvakrát dobře. Ale já vás také prosím, abyste vzala na vědomí, že Řecko má příliš velký státní aparát a že také řecké důchody dříve stoupaly daleko rychleji než v jiných zemích. A když eh, tady také eh, máme například Portugalsko, tak Portugalsko má také potíže, ale potom také baltské země provedly neskutečné reformy a nyní jsou eh, také na cestě k hospodářskému růstu. Uprostřed globální finanční krize Estonsko, Lotyšsko a Litva provedly neskutečné reformy a dnes mají zase dobrý růst. My já vždy se s těmito kolegy stýkám a slovenský kolega, který je sociální eh, demokrat, tak eh, toho byste měla také oslovit eh, z hlediska Řecka. Není tomu tak, že v Evropě máme i další členské státy, nové členské státy, které převzaly velká břemena. A ještě jednou ke Gidi Frhoštatovi dvě věci. Nerozčilujte no, se to, že tady se můžeme takto krásně přijít, tak to přece vypadá, že evropská politika je vlastně přímo vnitřní politika. To je skoro jako doma v parlamentu. Tam také nejsme všichni stejného názoru. No skoro. Vy znáte, neznáte německé sociální demokraty, pane Svobodo. Pan Gabriel, ten to umí stejně tak dobře jako vy, ale vy nevíte, víte, vy sice znáte německé sociální demokraty, ale nevíte, jak se staví k CDU. A není k panu Frhovštatovi. A ten umořovací fond. Tento fond nemá právní základ, ale my bychom za tímto účelem museli změnit evropské smlouvy. Ale v současné době žádná země s velkým zadlužením nemůže žádné dluhy splácet. Nejdříve tyto země musí snížit deficit a já se nedomnívám, že toto by byla dobrá cesta. A vy tady říkáte, že nebude existovat tupek, jestliže nebudeme souhlasit kompromisem No to není dobrá podmínka pro dosažení kompromisu. A pane Svobodo, v jedné věci máte pravdu. E, Velká Británie vždy byla pro rozšíření a kdo chce rozšiřovat EU, ten musí také e, bojovat za koherentnost EU. A v současné době jsme ve velké eurokrizi, ale také se dostáváme do velké krize, jestliže hospodářská situace v celé celé Evropě se nebude jednotně rozvíjet. A v minulosti jsme vždy využívali prostředky z různých fondů, například z fondu soudržnosti a ze sociálních fondů jsme používali, ale nyní to umíme již lépe. Například využíváme sociální fond na boj proti nezaměstnanosti mladých lidí, také je používáme pro financování malých a středních podniků. A pane Doule, eh, Německo společně s Francií navrhlo, abychom uspořádali tento summit k rozpočtu, abychom nečekali právě proto, protože z hlediska vnímání Evropy ve světě je důležité rozpočet schválit. Jestliže se dostaneme do fáze, kdy nebudeme vědět, kdo bude moci v roce 2014 investovat. Potom všechno to spolufinancování nebude k ničemu. My se prostě nyní musíme dohodnout a pokud se týče výzkumu, tak já jsem pro. My také jsme byli pro eh, European Research Council v rámci našeho předsednictví a náš výzkum musí mít perspektivy. A jestliže dochází u ITERu o 40, eh, ke 40% navyšování, tak jednou to musíme ukončit. Já nechci tady ukončit projekt ITER, to jsem nechtěla říci. Já jsem chtěla říci, že se musíme podívat na to, jak budeme účelně využívat našich prostředků. Já vám srdečně děkuji za skutečně živé odpoledne. Děkuji vám, paní Merklová. Dámy a pánové, Děkuji, paní Spoková kancléřko. A na závěr ještě tři krátké informace. Nejdříve k tomu, že otevřená konference předsedů eh, ukázala, že účast eh, je mnohem bohatší, než když je plenární zasedání. Za druhé, Konstatuji, paní Merkelová, a vy jste také eh, šťastný, tedy, že ITER bude zrušen, pane Bytykofr, že? Eh, já konstatuji, eh, paní Merklová, konstatuji a děkuji za to jako předseda parlamentu za tu důležitou větu. Ať se na evropské úrovni děje cokoliv, Evropský parlament je mým partnerem a ten subjekt, který eh, zajišťuje legitimaci na evropské úrovni. To je velmi důležité vyjádření pro Evropský parlament. Vím, že v radě máte silné slovo a prosím, abyste se za to zasadila. A chtěl bych vám dát na cestu ještě to. Vy jste se zmínila o Lotyšsku. Eh, pan Domrovský se eh, v tomto sále měl projev na adresu EP EPP a tenkrát popisoval obrovské oběti své země, které umožnily vstoupit do eurozóny. Zároveň také říkal, že pokud odpověď Evropské unie eh, mému lidmu je snížení rozpočtu a neumožnění poskytnutí eh, prostředků soudržnosti, eh, pak to také znamená totéž, eh, jako říkal pan Fico ve Slovensku, pak lidé již nebudou souhlasit s Evropskou unii. Nejde o tu či onu miliardu, ale o ducha solidarity v Evropské unii. A proto jsem vám děčen za to, že jste na na to upozornila. Vy jste se zmínila o sociálních eh, demokratech v Německu. Viděla jste, že u nás v Evropském parlamentu je to hezčí a eh, němečtí eh, sociální demokraté jsou také stabilizujícím prvkem v evropské politice. Děkuji vám.